Zasedání je tímto zahájeno. První bod našeho programu to je prohlášení eh, předsedy Evropské rady a závěry zasedání Evropské rady z 28. a 29. října a ekonomické řízení. Dovolte, abych zde přivítal předsedu Evropské rady, pana Hermana van Rompuje a e, předsedu Evropské komise pana Jose Manuela Barroso. Rovněž zde máme i zástupce belgického předsednictví a e, celou řadu e, spolupracovníků z kolegia komisařů. Dovolte, abych úvodem dal slovo panu předsedovi Evropské rady, panu Hermanovi van Rompuyovi. Pane předsedo, milí kolegové, zasedání Evropské rady 28. 29. října se zaměřilo na ekonomické řízení v Evropské unii.